Přijato. MK14, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Číslo 8, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 25, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. MK15, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Ověříme. Jemko 15. Končím hlasování. Zamítnuto. 26 pro 28 proti. Nyní číslo 26. Kdo je pro? Proti zdržel se, přijato. Takže IMKO 18, kdo je pro? Jsme u IMKO 18. Imko 18 podle mého. Žilí Girling stáhla svůj návrh, ale Imko ne, proto o něm musíme hlasovat. Imko 18, kdo je pro? Proti? Ano, já uh, to chápu. Naprosto zamítnuto. Nikdo nehlasoval pro. Číslo 39, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. A nyní 36. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Číslo 11. Spravodaj návrh stáhl, ale ostatní jej zase podali a máme tady oddělené hlasování. Hlasujeme o první části, kdo je pro, kdo je proti. Zdržel se, to druhá část, kdo je pro, proti, zdržel se, Zamítnuto. Ověříme ale. Ověříme druhou část návrhu 11. Končím hlasování. Zamítnuto. to. Pozměňovací návrh 37 byl Newton Dan. Kdo je pro? Proti? Ano, takže teď teprve hlasujeme o první části 37. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Takže hlasujeme o druhé části. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. pokračujeme dále eh, návrhem 29, šlitr Aikut, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. A stejné návrhy 10, 30 a 33, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Návrh 34 odpadá. Tady je to trochu složité, my musíme nejprve ověřit, co odpadá. Takže teď pokračujeme 35. A, a za Westlund, kdo je pro? Proti? zdržel se, přijato. Dobře, ověříme 35, takže hlasujeme o návrhu 35. Končím hlasování. Přijato. Imko 20, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Imko 23. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Muko 13. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Recital 1. Kde je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto 12. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 14. 14 odpadá. Pokračujeme dál 13. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Číslo 15. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Imko 4. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Číslo 16. Eh, teď hlasujeme pro druhou část IMKO 4. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Číslo 16. Kdo je pro? Proti? zdržel se, zamítnuto. Číslo jedna, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. A dále návrh 2 a IMKO 6 identické. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Číslo 3. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. číslo 21. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 22. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 30, 23. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Zpravodaj žádá o elektronické ověření o hlasování o původním textu. Máme tady dvě hlasování. První část, tady se hlasuje o slovo household, domácnost, a druhá část o Zpravodaj, prosím. prosím. To se týká nadpisu celého nařízení. I když jsme změnili ten návrh komise v prvním čtení tady ve výboru, tak e, ještě pořád tam bylo mnoho dalších fází a my jsme se dohodli na tom, že ten název by byl automaticky upraven, aby odrážel to, k čemu dospějeme, spíš než abychom již v tuto chvíli hlasovali o změnách názvu. Kdo je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 Takže zpravodaj si přeje nehlasovat o tomto bodu. Bill Newton, then could you clarify again? Pane Dále, mohl byste prosím znovu vysvětlit, o čem vlastně budeme hlasovat? Ano, pane předsedo. V tomto hlasování jsme změnili návrh komise a tím pádem by musel být změněn i celkový název. Můžeme ho změnit teď, ale protože ještě bude první čtení v radě a tak dále, mnoho dalších fází, tak bychom mohli prozatím ten název ponechat tak, jak je a neměnit ho, nevkládat do toho žádné nové změní teď. A sekretariát to automaticky změní na konci, až už bude jasné, jaký by ten název měl být. Also, no vote. Yeah. Okay. Automatische Anpassung. Dobře, takže prostě nebudem hlasovat, automaticky se to uh, změní a bez hlasování. Tím pádem uh, závěrečné hlasování elektronicky. Uh, hlasujeme teď. Končím hlasování. 51 pro, 8 proti, 1 se zdržel. A teď o legislativním usnesení zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Ještě pár chybí. Dobře, takže končím hlasování. 48 pro, 8 proti. Nikdo se nezdržel. Blahopřeji Billu Newtonu Danovi. Děkuji a blahopřeji. A snižování objemu fosforečnanu v životním prostředí a ve vodách. bod 11 na našem pořadu jednání přístup ke znišování antropogenních emisí plynů jiných než CO2, které ovlivňují podnebí. To je vlastně uh, uh, žádost o uh, reakce na základě otázky k ústnímu zodpovězení, položené Sébrem a Skilakakisem. A máme první pozměňovací návrh číslo 7, Rovana Plam. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Číslo 6, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 5b, Bas Aikut, kdo je pro? Proti. Zdržel se. Přijato. 8, kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. Ověříme osmičku. Končím hlasování. Zamítnuto. E, číslo 9, Oreste Rossi, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Číslo 4, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Číslo 5, kdo je pro? Proti? zdržel se, přijato. Číslo 11, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto. Číslo 12, kde je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto. Číslo 13, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto. A nyní úvodní ustanovení. E, návrh číslo jedna, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Číslo dvě, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Číslo tři, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. A můžeme tedy elektronicky hlasovat závěrečně. Končím hlasování. 57 pro, 1 proti, nikdo se nezdržel a blahopřeji iniciátorům Richardu Zébrovi a Teodorovi Skila Kakisovi. Funguje to, i když jste členy jiných frakcí. Takže tolik eh, k hlasování. Děkuji vám za účast a Přejdeme k bodu 12. Tady ještě nemáme zpravodaje, takže tento bod eh, přeskočíme. Ne, přece jenom ten bod a dáme slovo stínovým zpravodajům. Jde o Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik. Krečencio Rivellini jistě přijde. A já navrhuji, abychom eh, dali slovo stínovým zpravodajům. A tady máme Kryten Arzenis, eh, který má slovo jako první. Téma je tedy evropský semestr a všichni, kteří se nechtějí dále zúčastnit, prosím, aby své debaty vedli venku, abychom v sále měli trochu větší klid. Jinak není možné rozumět tomu, co zde je vysloveno. Takže Kryton Arzenis, Evropský semestr. Thank you very much. Děkuji vám, pane předsedo. Chci poblahopřát ke velmi zajímavé zprávě, který obsahuje celou řadu relevantních bodů. Hovoříme tady, a to se týká zejména zemí, které prochází ekonomickou a finanční krizí v Evropě, ta krize ohrožuje všechny naše eh, úspěchy a výdobytky za posledních 60 let. My se potřebujeme posunout před, potřebujeme nové instituce, potřebujeme být schopni ufinancovat náš rozpočet, financovat také rozvoj v Evropě. A musíme mít možnost si půjčovat za rozumné úroky prostřednictvím eurobondů. A to, o čem tu hovoříme, tento nástroj je v tém, tomto směru relevantní. Hovoříme o ekonomické koordinaci, která není instituční, která nemá žádnou demokratickou legitimitu. A tak, jak tato diskuze probíhá také ve výboru Ekon, Parlament se musí na této koordinaci více podílet. Souhlasím s některými body pana zpravodaje, ale chci k tomu ještě něco doplnit. Naprosto tu chybí aspekt životního prostředí. Ale má být evropská politika implementována náležitým způsobem a plněny cíle, v souvislosti s formováním nového rozpočtu, tak vidíme, že máme teď novou zprávu pro Evropu 2020, máme zprávu o zaměstnanosti a ekonomice, ale není tu žádná zpráva, která by hodnotila životní prostředí. Přitom my dobře víme, jak nezbytná klíčové je to pro naši konkurenceschopnost. Čína a další nové ekonomiky silně investují. A pokud eh, to nezohledníme, pokud nebudeme brát ohled na environmentální cíle, tak pak nesplníme ani ty ostatní cíle. Proto musíme začlenit čtvrtou přílohu, která se bude týkat udržitelného rozvoje. Ja, vielen Dank, Děkuji panu Arzanisovi za liberály. A nyní pan Gabrány. Yes, thank you, chair. Ano, děkuji. A děkuji také Krytonovi za jeho příspěvek. Naprosto souhlasím s tím, co řekl. A když se dívám na to, jak výbor Econ přistupuje k evropskému semestru, je mi jasné, že musíme brát tento úkol velice vážně. Udržitelnost to není něco, co děláme jenom pro záchranu planety, ale také pro záchranu naší ekonomiky. A výbor pro hospodářské otázky by se tudíž eh, měl eh, zapojit a měl by mít na zřeteli právě tuto oblast udržitelnosti, stejně jako náš výbor. Já jsem silně přesvědčen, že v rámci evropského semestru bychom se měli silně zaměřit na udržitelnost a měli bychom připojit několik dalších kroků, které by posunuly evropskou společnost směrem k udržitelnosti. Děkuji panu zpravodaji za zprávu, kterou připravil, kterou navrhl. Vím, že ten prostor byl omezený a já budeme potěšením předložit některé pozměňovací návrhy, které tuto zprávu ještě posílí, zejména pokud jde o účinnost využívání zdrojů. Když se podíváte do tisku, tak hned uvidíte, jak důležité ta, tato účinnost je, protože eh, v rychle rostou ceny potravin. A jediný způsob, jak eh, to smírnit, je právě účinněji využívat zdroje. Dále, energetická účinnost. Myslím, že tady postupujeme v Evropě příliš pomalu na to, abychom byli opravdu výrazně účinnější a já tudíž předložím některé návrhy i eh, v tomto ohledu a doufám, že se nám podaří eh, výbor pro hospodářské otázky přesvědčit, aby akceptoval co nejvíc těchto bodů, těchto návrhů, tý, které se týkají udržitelnosti. Je to o ekonomice, o ničem jiném. Děkuji kolegu, kolegovi Gabrandemu. Náš pravodaj se dostavil a já mu hned dám slovo. Eh, pane Rivelíne, vaše zpráva o evropském semestru, prosím. Děkuji pane předsedo. A omlouvám se za spoždění, ale já jsem předsedal delegaci EU Čína a nemohl jsem být na dvou místech na jednou. A já bych chtěl doporučit výboru pro životní prostředí jednu důležitou věc. Co jsme doporučili, abychom dali do toho návrhu usnesení, abychom do toho zapracovali následující. Za prvé, energetická účinnost a účinnost využívání zdrojů jsou klíčové nejenom při podpoře udržitelného růstu, ale také v boji s klimatickými změnami. A ve středně a dlouhodobém měřítku jsou to klíčové aspekty konkurenceschopnosti. Další věc, kterou bych tam rád viděl, je, že nedávné předpovědi komise naznačují, že Evropská unie pravděpodobně nesplní 20% eh, ten svůj 20% cíl, pokud vůbec splní 10% cíl. A energetická účinnost tak tudíž nebude dosažena. Cíle v, v rámci strategie 2020 rovnou nebudou, rovněž nebudou splněny a to povede eh, k omezení růstu v mnoha oborech a regionech a bude to také promarněná příležitost, eh, v, pokud jde o tvorbu nových pracovních míst. Přitom se tu skýtá velký potenciál omezení spotřeby, zvláště v těch eh, energeticky náročných sektorech, jako je stavební sektor eh, nebo dopravní sektor. Za čtvrté je potřeba, abychom měli nový plán energetické účinnosti na rok 2011, respektive tento plán existuje, byl schválen a to v březnu 2011, ale je potřeba, abychom měli ještě restriktivnější opatření. Za páté, měli bychom požádat komisi, aby bezodkladně navrhla závazné cíle v oblasti energetické účinnosti pro jednotlivé členské státy. A to samozřejmě s ohledem na opatření, která již která již byla realizována. A pro koordinaci ekonomických politik ex ante musíme zohlednit přechod k environmentálně udržitelné ekonomice. Sedmé doporučení. Komise by měla zahrnout do svých výročních zpráv o růstu samostatnou zprávu o indikátorech environmentálního ekonomického účetnictví. To jsou návrhy, které předkládám a je na vás, abyste rozhodli. Děkuji za tento návrh. skutečně náš výbor by měl klást důraz na to, aby se problémy nehodnotily jen z ekonomického úhlu, ale také z úhlu ekologického. Rozpočet eh, v členských státech a zvlášť bod 7 navazuje na eh, zákon, který jsme schválili ve Štrasburku, to jsem byl zpravodaj já, eh, to šlo o účty pro životní prostředí, to znamená výdaje, které každoročně eh, činíme na eh, ekologické, eh, ekologická opatření, na úsporné využívání energie, ochranu vody a tak dále, je důležité, aby tyto komponenty byly v rámci evropského semestru respektovány. Stínoví zpravodajové se již vyslovili, zástupce komise se nedostavil a tím tedy myslím, že můžeme poděkovat zpravodaji za tento návrh a 20. červen 12 hodin je lhůta pro podání pozměňovacích návrhů. Já vám děkuji a mnoho, mnoho úspěchu také přeji k delegaci EP. E, Evropský parlament Čína, to je důležité budeme muset, muset vysvětlovat Číňanům, co děláme. Tady bude zajímavé, co se týče ekologických aspektů, jestli Čína bude také spolupracovat. No, děkuji, pane předsedo. Je naprosto nepochybné, že musíme eh, Číňanům dát zcela jednoznačně najevo, jaký je význam environmentálního, jejich environmentálních dopadů, ale musíme být opravdu jasní v našich stazích s Čínou a to určitě nebude na škodu. Ano, co se týče eh, ochrany klimatu, tady jsme mnohé dokázali. Co se týče balíčku zákonů ve prospěch ochrany klimatu, uvidíme, co udělá Čína. Čína eh, by potřebovala zavést nějaký systém obchodu a emisemi CO2 a co se týče toho systému ETS a eh, Mm, co se týče lodní dopravy, letecké dopravy, o tom už jsme hovořili dnes ráno na schůzi koordinátorů, že na dalším eh, zasedání vyzveme komisi, aby nás informovala o problémech při jednání s Čínou, co se týče otázek letecké dopravy a zapojení eh, čínských eh, leteckých společností do tedy Eh, výpočtů evropských emisí z letecké dopravy do roku 2012. Myslím, že to nebude nic jednoduchého, a, ale takto nás tedy naši lidé budou v té delegaci zastupovat. Já jsem teď mluvil trošku déle, protože eh, ten další bod eh, zpráva o dobrovolném a bezplatném dárcovství krve a krevních složek. Tady potřebujeme vystoupení komise a dostali jsme se k tomuto bodu eh, dříve, než jsme mysleli, takže bude chviličku ještě trvat, než se zástupce komise dostaví k tomuto bodu. Jestli někdo tedy eh, z našeho výboru se chce k něčemu ještě vyjádřit, jinak vás mohu informovat o tom, co se dělo na schůzi koordinátorů. my eh, vypracujeme dvě zprávy z vlastní iniciativy. Jedna se týká vyhodnocování šestého akčního programu pro životní prostředí a eh, o výhledech eh, pro sedmý takový program. Samozřejmě, že náš výbor k tomu musí vypracovat zprávu a to další téma se týká strategii pro biodiverzitu Evropské unie a zde také bude vypracována zpráva. a budeme mít dvě tedy cesty, delegace počátkem eh, září, jedna eh, do Kodaně na Evropskou agenturu pro životní prostředí, druhou do ECDC do Stockholmu. A i zde před vámi mohu říci, že frakce EPP a Zelení vyšlou tedy, nebo by měli jmenovat své zástupce na tu cestu do Stockholmu. A my v plénu tedy e, provedeme e, ústní dotaz k tomu e, dalšímu summitu příští rok v Brazílii Rio plus 20. Komise nadefinuje pozici Evropské unie a Eh, parlament by měl přispět eh, usnesení, k, usnesením k tomuto. Eh, také se rozjedeme na agenturu pro léčiva do Londýna, což je EMA, což je přes příští týden. Tato agentura si Eh, tedy hledala a mezidobí tež našla nového výkonného ředitele a tento nový ředitel se jmenuje Guido Razi, je z Itálie. Do této doby vedl obdobnou agenturu v Itálii a 13. června odpoledne uspořádáme slyšení s panem Rázim, uslyšíme, eh, jaké má plány pro svou práci v agentuře EMA. A potom eh, předáme tedy naše hodnocení této volby. my jsme eh, hovořili i o eh, problémech, které máme v rámci eh, obchodu s emisemi v letecké dopravě. Čína vyslovila určité hrozby. Některé země se domnívaly, že se o tom ještě bude muset rozhodovat v EU, ale od roku 2009 toto platí jako zákon, takže tady není o čem debatovat. My máme zaveden tedy prodej povolenek pro tedy eh, leteckou dopravu. Parlament i komise toto podporují, že takto také budeme eh, vystupovat v jednání s USA, co se týče jejich aerolinií a eh, také s Čínou, abych tedy jmenoval aspoň dvě důležité země v tomto aspektu. A potom ještě jeden problém, samozřejmě je trošku chyba se eh, obracet na ty, kteří zde právě jsou a ne na ty, kteří zde nejsou. Náš výbor organizuje řadu eh, slyšení, ale eh, naše přítomnost na těchto slyšeních není příliš dobrá. Další takové slyšení budeme pořádat příští týden ve středu odpoledne. To bude o ochraně eh, v Severním moři. Bylo by dobré, abychom se zúčastnili nejen setkání našeho výboru, ale také slyšení, na kterých jsme se dohodli. A eh, byla také petice, o níž jsme ještě eh, nerozhodli. Jedná se o petici o podvýživě v Evropské unii. To je eh, jistě důležité téma. Uvidíme, jestli bude možné oficiálně se s tím začít zabývat eh, ve výboru. Eh, a také chceme pozvat komisi, aby se k nám přišla vyjádřit k tématu škodlivého vyzařování z mobilních telefonu a jeho eventuální souvislosti se eh, vznikem rakoviny. To se odehraje v rámci některého z našich příštích zasedání. Dalším tématem eh, bylo, jak eh, tedy naložit s tím pokusem, který selhal, co se týče legislativního návrhu o nových potravinách. Já napíši komisaři Dalimu dopis, aby nás informoval, jakým způsobem eh, se bude chtít komise postavit této nové legislativní iniciativě, protože naposledy jsme dosáhli Eh, koncenzu, co se týče víceméně celého toho návrhu, až na tu část o klonování, ta byla sporná a komise tehdy rozhodla, že tedy budou dvě legislativní iniciativy, jedna se bude týkat nových potravin a druhá samostatná o klonování. Samozřejmě není možné to odložit eh, na úplně poslední den, ale eh, co možná nejprve, protože se eh, dovážejí eh, embrya eh, klonovaných zvířat a i vlastně mladá zvířata z klonovaného materiálu. To už probíhá, proto bychom se touto otázkou měli zabývat co nejdříve. Teď už tedy uh, hovořím dlouho, kolega Schneller se ještě chce vyjádřit a pak už snad přijde komise. Dobře, k tomu poslednímu bodu. Eh, úplně k tomu poslednímu bodu, jestli dovolíte mám mm, dotaz. Já bych byl opravdu rád, abychom se ještě jednou podívali na tuto záležitost, abychom se ještě jednou podívali na tuto problematiku nových potravin, protože my jsme se v této oblasti již dohodli, chceme, aby uh, došlo k hlasování co možná nejdříve a najednou zjišťujeme, že se musíme ještě věnovat nanotechnologiím a já prostě už nechci, abychom zde museli populisticky nějakým způsobem opět se mm, tím zabývat, protože neexistuje dostatečná legislativa, která by pokrývala tuto problematiku. Pan předseda má pravdu, prostě musíme tyto návrhy předložit co možná nejdříve, oba dva, a nebude-li to možné, tak prostě alespoň ten jeden bod, abychom ho přijali, tak aby teda ta legislativa již byla k dispozici, protože opravdu alespoň u těch nanotechnologií nechci čekat další dva roky. I v oblasti potravinářského sektoru prostě dochází k rozsáhlému pohybu a my bychom měli reagovat co možná nejdříve. A pokud jde o klonování, kolegové, kolegyně, já si myslím, že bychom se měli opravdu velice pečlivě zabývat ještě jednou naším stanoviskem. V nedávné době jsem získal hodně informací z této oblasti a já mám pocit, že jak si zaostáváme a nejsme schopni reagovat na realitu to podle mého názoru není akceptovatelné. Viděli jsme to u genových technologií. Dále jsou to různá pravidla, regulace, nařízení, které prostě připravujeme, ale která neodpovídají realitě. Proto bychom měli věnovat i této problematice pozornost. Děkuji, říká pan předseda, děkuji, pane Schnellharte. Katika Liotard je naší zpravodajkou a Přeje si, aby parlament přišel s, se zprávou z vlastní iniciativy, komise by měla přijít s legislativním návrhem, tuto možnost máme díky Lisabonské smlouvě, jiné výbory už se zhostily této um, nové možnosti, kterou nám Lisabonská smlouva nabízí. A jelikož e, naše postupy, procedury již byly zahájeny v tomto ohledu. My prostě chceme, aby komise přišla s návrhem zložná nejdříve a my bychom mohli hlasovat o těch částech, u kterých už jsme dosáhli dohody. U těch ostatních prostě přijdeme s vlastní iniciativou. Já mám ovšem pocit, že u klonování bychom měli Eh, se podívat na ještě jednou na to naše stanovisko, protože prostě zaostáváme, nejsme schopni reagovat na realitu a nebudeme hlasovat včas. Prostě potřebujeme výsledek, který podpoří i rada, i komise. Já jsem se zabýval touto problematikou a myslím si, že v podstatě v některých oblastech jsme možná až příliš přísní. Dobře, říká pan předseda, tak to budeme muset prostě nějak rozhodit zase ty kostky, podívat se ten původní návrh selhal, komise bude muset připravit nový návrh, my na tom budeme pracovat a poté samozřejmě musíme dosáhnout nějaké dohody i s radou. 27 členských států uvidíme, jak daleko bude rada ochotná jít a poté to bude na nás na, na parlamentu zvážit, zda to teda opět neprojde, nebo se nám povede nalézt nějaký kompromis, který by umožnil získat legislativu pro tuto oblast, protože v EU prostě legislativa neexistuje a trhy prostě mohou dělat, co chtějí, mohou prostě mm, předvádět a přednášet jakákoliv čísla a fakty. Já si myslím, že v tomto ohledu si rozumíme, budeme prostě velice pozorně tuto problematiku sledovat i po letní pauze. A nyní je to bod číslo 13 bod číslo 13 na našem programu. To jsou postupy, standardy pro dárcovství krve v Evropské unii. Vidím zde, ano, vy všichni, kteří jste zřejmě dárci, jste zde přítomní, moc už nás nezůstalo, ovšem já bych si přála, aby ta účast byla opravdu mnohem vyšší vzhledem na nedávnou epidemii, propuknutí epidemie E. coli. V Německu, pokud vím, opravdu mnoho nemocnic má problém, bolá po rozsáhlém dárcovství. Já, je to velice aktuální téma. Já sám jsem dárcem krve. My jsme požádali komisi, aby nám um, představila své stanovisko v tomto ohledu. Pan Antimanu je mezi námi z generálního ředitelství Sanko a i pan Stefan ze Špíglu, který se právě věnuje různým substitučním látkám eh, v této oblasti, čili opravdu jsou to odborníci a my se těšíme na to, že nám, budou, že nám přednesou tuto problematiku. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já jsem výkonným ředitelem v Evropské komisi na eh, DG, které se zabývá transfuzí krve a eh, rovněž jinými orgány, to znamená dárcovstvím orgánů a Možná došlo v angličtině trošku k posunu, protože to není novinář, můj kolega, který zde je se mnou, je to kolega, který vede sektor rovněž na komisi, který se zabývá touto problematikou. Čili ano, myslím si, že je to velice dobře načasované, to naše setkání, protože včera došlo k tomu, že jsme zorganizovali takový mm, VHO, organizovala celosvětový den dárcovství krve, bylo s ní spojeno mnoho kampaní, informačních kampaní. A další věc, jistě víte, to, že Evropská komise už několik měsíců má k dispozici zprávu o dobrovolném, bezplatném dárcovství krve. A to je právě ta zpráva, kterou budeme prezentovat velice stručně i vám. Poté bychom se podívali na další kroky v této oblasti, které nás čekají. Čili co to je dobrovolné, bezplatné dárcovství krve? Co to vlastně znamená? To je v podstatě obecně akceptovat princip, to znamená, že toto dárcovství by mělo být založeno na solidaritě a ne na nějakém finančním prospěchu. Není to ale definováno tímto způsobem v směrnici EU, která se dotýká dárcovství krve. Ovšem taková definice je k dispozici přes Radu Evropy. A to je definice, kterou jsme zde poskytli v tomto dokumentu. To znamená dárcovství krve na základě svobodné vůle a bez nějaké finanční náhrady nebo nějaké jiné náhrady či odměny, která by mohla být považována za finanční náhradu. Samozřejmě, že tam mm, můžeme, řekněme, dárci poskytnout nějaké občerstvení nebo drobné dárky, nebo řekněme pokrytí přímých nákladů, které jsou spojené s cestovním, s úhradou cestovného. Ovšem, to, to je právě ta problematika, kterou jsme se zabývali v rámci naší zprávy. To znamená, o jaké druhy, o jaké druhy takové, řekněme, mm, malý, malého dárku by mohlo jít v případě, že dárce přistoupí k dárcovství krve. Já si myslím, že je velice důležité se podívat i na právní kontext. Protože podstatě ten princip dobrovolného bezplatného dárcovství krve, ten není závazný vůči členským státům, protože směrnice stanoví to, že členské státy by měly přijmout eh, všechna opatření, potřebná opatření, aby podporovali toto dobrovolné bezplatné dárcovství. To znamená, že to není právně závazný princip. A poté jsou to informační povinnosti komisi, to jsme pokryli v této zprávě. První zpráva již byla zveřejněna v roce 2006, protože ta směrnice už je k dispozici od roku 2002. V této první zprávě se identifikovala potřeba sdílení zkušeností a nějakého stanovení osvědčené praxe v tomto ohledu. Evropská komise v tom období zadala několik studií a my jsme nyní připraveni prezentovat dvě z těchto zpráv. První je oblast, která um, je to projekt jakýchsi domén, to jsou osvědčené postupy, které se týkají řízení v této oblasti dárcovství, to znamená od náborů v této oblasti, udržení si dárců, popis toho, jakým způsobem bychom měli dělat kampaň, reklamu, různé letáčky, komerční, sociální marketing, mailové kampaně a tak dále. A zároveň je otázka, jak si udržet tyto dárce. To znamená ti, kteří již darovali krev a aby se opět eh, vrátili. To znamená jakási osvědčená praxe, která by pomáhala v řízení v oblasti dárcovství krve. To je pro nás rovněž zásadní v této zprávě. Máme k dispozici ještě jednu zprávu, kterou eh, jsme nazvali optimální využívání krve. Ještě, abych se vrátil k té druhé zprávě, kterou jsme zveřejnili. Ta byla trochu pozdržena, protože chceme rovněž tam již zahrnout výsledky projektu, na kterém pracujeme o kterém jsem se teď zmínil. To znamená, že chceme vidět, jakým způsobem tyto osvědčené postupy, osvědčená praxe je aplikována, jakým způsobem to členské státy uplatňují. Máme reakce se 27 a rovněž z Chorvatska a z Norska. Vidíme zde čtyři zásadní oblasti, ve kterých jsme položili otázky. Zda teda existuje legislativní ustanovení, které by podporovaly takové bezplatné dárcovství krve. Dále, jaké typy nějakých, řekně, stimulů nebo promočních opatření využívají a poté, jakým způsobem organizují um, dodávku v této oblasti nebo nabídku a tak dále. A vidíme se v této zprávě krátký popis všech těchto čtyř oblastí, na které jsme se zaměřili. Většina zemí, téměř všechny země prostě už mají nějaké legislativní eh, opatření k dispozici. V některých případech v 15 zemích je to dokonce propojeno s určitými sankcemi. Druhá věc, to znamená určité pobídky, určité stimuly, které jsou poskytovány pro dárce. To znamená, těm dárcům jsou poskytovány určité pozornosti a to vše můžete rovněž nalézt v našem dokumentu, různé malé dárky nebo občerstvení nebo náhrada cestovné, cestovních nákladů nebo mm, náhrada ušlého zisku nebo řekněme mm, bezplatná prohlídka lékařská a tak dále. Dále jsou zde určité mecha, určité mechanismy zvyšování povědomí, kampaně, informační kampaně, různé, řekněme, organizované mm, organizovaná setkání, národní dny, dárcovství krve a tak dále. O tom už jsem se zmínil. To je důležité nejenom pro udržení si databáze eh, dárců, ale zároveň rekrutovat Um, cílové zaměření na, na cílové skupiny, mladé lidi, mm, dárce, kteří darují poprvé nebo um, příslušníky um, vojenských složek. A dále je to otázka, jakým způsobem je to organizováno, jakými institucemi, orgány v členských státech většinou jsou to veřejné instituce. Rada Evropy Rada Evropy hraje v tomto ohledu zásadní roli. Z našeho pohledu, protože to představuje takové zastřešení na evropské úrovni. Zabývají se výzkumem v této oblasti, řízením databázy dárců krve v Evropě. My už se spolupracujeme s Radou Evropy v tomto ohledu. Připravujeme studii, která by umožnila identifikovat faktory mezi eh, řízením dodávek, řízením eh, dárců, prvky, které, mm, ostatními prvky, které jsou potřebné v této oblasti. Dále v této zprávě hovoříme o dalších následných krocích. Máme skupinu národní kompetentních orgánů, které řídí komise. A po, této, po zveřejnění této zprávy jsme měli společnou schůzku, došlo k takové velice dynamické diskusi. My jsme se podívali na ty poslední studie. Závěry. Závěry byly následující. Nepotřebujeme nějaké další legislativní opatření na evropské úrovni, pokud jde o dobrovolné bezplatné dárcovství krve. Jinými slovy to znamená to, že stávající legislativa dobrým způsobem odráží ten postoj v Evropské unii na otázku regulování dobrovolného a bezplatného dárcovství. My budeme nadále spolupracovat s Radou Evropy v tomto ohledu. Požádali jsme je, aby, nám, aby nás informovali naše kompetentní orgány jakmile dojde k nějakému dalšímu vývoji v této oblasti a další zprávu připravíme na konci roku 2013. Děkujeme, říká pan předseda. To je velice dobrý úvod k rozpravě, která nás čeká. Váš kolega by k tomu ještě chtěl něco, něco dodat? Ne. Dobře. Takže tady eh, padlo několik důležitých aspektů. Já eh, u nás eh, pozoruji, že mladá generace má menší tendenci chodit darovat krev než starší generace. Nevím, jestli tento problém jste zaznamenali i v jiných zemích a co by mohlo pohnout mladé lidi nebo lidi, kteří by mohli darovat krev, pohnout k tomu, aby Eh, jí chodili darovat, protože samozřejmě nedostatek krve by představoval obrovský problém ve zdravotnických zařízeních. Miroslav Mikolášek se hlásí o slovo jako první. Ďakujem, eh, <clears throat> ďakujem pán predseda mm, za udělené slovo. Vážení přátelé a kolegyně, kolegovia. Mm. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo, milí hosté z Evropské komise, tento problém dobrovolného dárcovství krve je nesmírně aktuální a těší mě, že se tomu věnujeme i na naší schůzi. Pan předseda už se o tom zmínil. Ano. Vidíme zde problém toho, že mladá generace už nemá takovou tu kulturu dobrovolného, altruistického, či řekněme nějakého, nějaké snaze, pomoci osobě v nouzi. Osobně si myslím, že je to i otázka určité kultury, prostředí, atmosféry v jednotlivých státech Evropské unie. A jisté je prostor pro členské státy, národní politiky, kampaně, které pracují s mladými lidmi, s mladou generací, protože prostě ta střední a starší generace bude čím dál tím slabší a krev je něco, co budeme potřebovat každodenně, ať už u operací nebo v případech, pan předseda už se o tom zmínil, prostě každodenně, například i v souvislosti s, s epidemií E. coli. Čere, rád bych poděkoval za tuto zprávu komisi. Myslím si, a není to jistě pouze mé stanovisko. Musíme prostě ten prapor držet vyžený, to znamená, lidé by měli být schopni tohoto dárcovství, právě tohoto dobrovolného dárcovství. Samozřejmě, že mě těší, že se neuvažuje žádná finanční kompenzace, protože jakmile začneme uvažovat o finanční kompenzaci, bude-li to pouze o penězích, tak z toho bude obchodování, biznis, kšeftování a krev prostě bude mít jenom ten, kdo si ji může koupit, čili to samozřejmě musíme ponechat na úrovni dobrovolnosti a plné otevřenosti. Děkuji. Dankeschön. Eh. Děkuji. François Crost. Beaucoup, monsieur président. Euh, je suis complètement... Děkuji, naprosto souhlasím s tím, co řekl pan Mikolášik jasné, že probíhají osvětové kampaně, které ale nejsou dostatečné v jednotlivých členských státech. A bylo nám vysvětleno, že legislativa je dobrá. Ano, já si vzpomínám na diskuze, které jsme tehdy vedli, když jsme schválili hlasováním tuto směrnici. Ale já se domnívám, že pokud jde o osvětové kampaně, tak těch je opravdu zapotřebí, měly by být silné a opakované a měly by eh, se dít jak na univerzitách, tak v různých eh, centrech pro mládež a tak dále, protože je jasné, že byla doba, kdy eh, člověk byl opravdu Eh, si vážil vůbec možnosti da- darovat krev, bylo to něco, na co byl člověk hrdý, čili to je otázka, je to také otázka solidarity. Chci se zeptat, jestli je jisté, jestli víme, zda v členských státech není určitá snaha o nákup krve ze strany třetích zemí. Ano, jistě, je to zakázané, ale máme dostatečnou kontrolu nad tímto jevem, protože je to otázka bezpečnosti. Protože v, momentu, v momentě, kdy je možné si koupit krev, tak pak je jasné, že už tu není dostatečná eh, bezpečnost, protože eh, krev, bezplatná krev, to je také zárukou toho, že víme, kdo tu krev dával a že jsou to lidé, kteří jsou prověření, že ji nedávají lidé, kteří ji dávat nemají nebo nesmějí ale jakmile by k takové situaci došlo, že by se to prodávalo, tak by okamžitě vzniklo pokušení eh, s tímto artiklem eh, provádět nějaké nekalé obchody nebo pašování. A vzhledem k tomu, že hovoříme o dárcovství eh, krve, tak bych chtěla ještě upozornit, a to zejména komisi, na jednu věc. Je to něco, co souvisí jak z krví, tak i s dárcovstvím orgánů. Ale je to trošku stranou té věci, o které se bavíme, ale je to nesmírně důležité, abychom jednoho dne to probrali. A to je otázka toho, zda bychom neměli učinit povinným. Zachovávat eh, často také tu eh, kre- pupečníkovou krev. Protože to je něco, co je odebíráno v některých eh, institutech zdravotních a porodnicích, ale děje se to na velmi, ve velmi malém měřítku. A e, ta pupečníková krev a pupečník samotný, to jsou obrovské zdroje pro výzkum, pro vědecký výzkum a pro léčbu. Takže otvírají se tady perspektivy, potenciální perspektivy nových eh, budoucích inovativních léč, léčiv. A já tudíž chci tady nadnést už tak trochu v předstihu, jestli bychom neměli začít hovořit o této záležitosti, aby se to přestalo považovat za pouhý vedlejší produkt a odpad, ale aby to byl zdroj, který máme uchovávat. Takže to bylo trošku bokem, ale považoval jsem to za důležité zmínit. Děkuji. A odpověď jistě dostaneme později. Horst Nelhardt má slovo. Ano, tomu jsem rozuměl dokonce i francouzsky, že mám slovo. Ano, dámy a pánové, je hezké si vyslechnout zprávu, ve které se praví, že legislativa, kterou jsme schválili, funguje, že jsme na dobré cestě, ale já právě přemýšlím na těch posledních událostech co se týče Německa a EHECu, tady jsme eh, si uvědomili, že na tom trhu jsou problémy. Jak vlastně vypadá situace výměny eh, krve mezi členskými státy? Je tedy ten trh upraven mezi členskými státy, anebo existují i možnosti eh, obchodovat s krví navenek a využívají se a druhá otázka se týká toho, co řekla paní Krostet. Já si nejsem jist, jestli náhodou nedochází k dovozu z třetích zemí a jestli je o tom pečlivý přehled a myslím, že by bylo dobré někdy, alespoň v situacích nouze, jestli takový trh není, jej otevřít protože my jsme viděli, že dochází k nouzovým případům, třeba k obrovským haváriím, kdy skokově se zvedne poptávka po krvi a sousední eh, země nemusí být hned schopny a nebo dokonce ani ochotny okamžitě pomoci. Takže jestli tady jsou takové možnosti. Děkuji, Linda McAfee. Ano, to byla podobná otázka Jenom hovořili jsme tady o výměně osvědčených postupů mezi státy. Chci se zeptat, do jaké míry je to koordinováno, ta výměna informací o e, například úrovni zásob, e, kolik, jak, jaká je nabídka, jestli e, to ACDC nebo někdo jiný má tyto informace, jestli mohou být sdíleny. V případě, že by byla třeba nějaká větší krize, abychom věděli, jestli máme k dispozici krev třeba ve Francii, která by se dala poslat do Německa, něco takového. Okay. These have been the remarks and questions. Ano, takže to byly připomínky a otázky a nyní dáme slovo komisi, která nám poskytne odpovědi. Ano, zaznamenal jsem minimálně čtyři otázky k mladým, o mladých lidech, třetích zemích. Jestli existuje koordinace mezi státy v případě eh, nějakých katastrof nebo havarijních mimořádných situací. A já mohu dát samozřejmě slovo expertům, ale jenom bych chtěl podotknout, že vše, co jsem řekl o výměně osvědčených postupů, tak cílem je, abychom dosáhli soběstačnosti v členských státech, aby nebyla příliš velká potřeba dovozu a vývozu krve. Veškeré naše kroky směřují nepřímo k dosažení soběstačnosti. Samozřejmě jsme si vědomi, že existuje určité riziko. Nemůžeme stoprocentně kontrolovat, jestli byla nějaká krev darována ze solidarity anebo z finančních důvodů. To je samozřejmě eh, jeden z hlavních úhelních kamenů našeho přístupu. ale možná, že Stefane, byste chtěl tomu říct k těm dalším otázkám něco víc. Ano. Bylo řečeno, že cílem této legislativy je také prosazovat soběstačnost, takže většina té krve by měla být vnímána jako místní národní činnost a tato odebraná krev by měla být použita v té zemi, kde eh, byla darována. Ale jsou některé krizové situace, nákazy, kdy vnímáme, že existují kontakty mezi národními orgány. Každá eh, země má svůj vlastní příslušný orgán, který je informován o tom, jaká je nabídka a poptávka. A to jsou právě lidé, s nimiž spolupracujeme i v rámci jednotlivých projektů. A čas od času se ptáme, jestli jsou eh, nějaké nedostatky. Ve většině případů ta nabídka odpovídá poptávce, ale existují i krizové situace pro tyto účely existují kontakty mezi eh, orgány jednotlivých zemí. Nyní k dalšímu dotazu ohledně mladých lidí. Ano, to, tomu se můžeme připojit. Souhlasíme s, s tím, že je potřeba provádět eh, kampaně ze strany národních orgánů a jak jste si povšimli v té prezentaci, byly zmíněny některé cílové skupiny, což jsou například studenti, mladí lidé, vojáci. A to je přesně ten cíl, abychom vytvořili novou skupinu dárců, která pak bude fungovat eh, řadu let. A teď pokud eh, jde o půvečníkovou blood, eh, krev, tak tady naprosto souhlasím s tím, že probíhají diskuze na toto téma, neboť je to něco, co se hodně vyvíjí a je tu velký výzkumný potenciál, ale zatím ještě ne přímo terapeutický, spíše e, e, výzkumný, který přinese nějaké e, plody v budoucnu. V mnoha zemích probíhá tato debata na národní úrovni o tom, jak to zorganizovat pro vlastní využití a to, jak soukromými, tak i veřejnými subjekty. Tím myslím, že jsem odpověděl na většinu těch hlavních bodů. Nevím, jestli mi něco uniklo. Yes, uh, thank you very much. Um, um, Děkuji. Mám stručnou připomínku na posledního řečníka již se známe. Ale já bych chtěl obrátit eh, vaši pozornost na jednu věc. A to je naprosto v souladu s tím, co říkala Françoise Grostet. Poslanců navštívila institut v Lyonu eh, ve Francii CTI. A CTI v Lyonu, tento institut, Tam už jsou konkrétní výsledky s využíváním pupečníkové krve. Dokonce i buňky, jednotlivé buňky přímo i z toho, z té se využívají a je to skutečně, už se to tam dostalo na tu úroveň využití v léčbě. Takže já chci jenom upozornit na tuto záležitost, mohu vám případně dát další informace, ale je možné je také kontaktovat. A chci jenom zdůraznit, že je to něco, co bychom měli eh, za parlament a vůbec za celou Evropskou unii podpořit. Je to totiž velmi slibné. Děkuji. Yes, okay. So this was an information that the commission... Dobrá, takže to byly informace, které komise jistě eh, eh, vezme na vědomí, že tady máme v Lyonu velmi pokročilou eh, fázi výzkumu. Výzkumné centrum to určitě bude užitečné pro mnoho různých účelů. Tolik tedy k debatě, k tomuto bodu. Děkujeme komisi a příští zprávu vypracujeme v našem výboru. Končím zasedání. Další setkání se bude konat 21. června zde v Bruselu. Děkuji vám. Sehr erfreulich, dass wir etwas früher sind. I gained one hour to do something in my office, which is